Eh, dobré ráno, začněme, uplynulo 15 eh, minut. Eh, já jsem zvyklý na akademickou čtvrthodinku, ale více času už čekat nebudeme. K pořadu jednání. Rozhodl jsem se odložit bod 11 ohledně protokolu San Marino protože tu nastal problém vzhledem k právnímu základu tohoto nařízení. Protože to ještě eh, není ratifikováno, tak si myslím, že hlasování o tomto bodě bychom měli odložit. Komisař Dechucht mi poslal dopis, ve kterém nás žádá, abychom se rozhodli e, nevznášet námitky e, k, přen, e, k nařízení v přenesené pravomoci ohledně ohledně seznam příjemců GSP což je tedy režim, který je e, automatický. Jak víte, tak e, GSP závisí na kvalifikacích jednotlivých zemí e, od Světové banky, kde, je, kde jde o kritéria jako HDP na hlavu, střední příjem a tak dále. A seznam těchto zemí je definován organizací Spojených národů, takže tady není pro komisi žádný e, prostor. Jde pouze o automatickou aplikaci kritérií Světové banky a Spojených národů, které stanovují ty skupiny zemí. E, komise e, to chce nechat vstoupit v platnost 1. ledna a proto chtějí, abychom my rozhodli, zda namítáme proti aktům v přenesené pravomoci a abychom tak učinili co nejdříve já si myslím, že bychom měli komisi vyhovět. Myslím si, že tady není žádný prostor pro komisi, jde pouze o automatickou aplikaci kritérií, není žádný důvod, proč bychom měli namítat, takže bychom měli explicitně eh, rozhodnout a eh, oznámit naše rozhodnutí komisi, aby ho eh, mohla co nejdříve zveřejnit a aby mohla i tedy oficiálně publikovat, aby mohla oficiálně publikovat to nařízení v přenesené pravomoci. Já jsem to probral s koordinátory a bylo navrženo hlasovat o tom později. Tak v tuto chvíli pouze tedy toto oznamuji. ale to, samozřejmě hlasovat potom budete vy. Takže dále schválení e, zápisu z našich posledních dvou jednání. 14. října a 5. listopadu. Považuji je tímto za schválené. Pokud nejsou nějaké námitky do konce dnešní schůze, oznámení předsedy. Mám tu jedno, jednu špatnou zprávu. Jak možná víte, tak Ukrajina se rozhodla pozastavit v, v uvozovkách, pozastavit podpis, podpis dohody o přidružení, který obsahoval také velice hlubokou a rozsáhlou dohodu o volném obchodu. Takže můžete se k tomu vyjádřit, vznést politické připomínky. Pokud jde o Bali, tak e, tam nemáme o nic lepší zprávy. E, generální ředitel oznámil, že se mu nepovedlo e, vyjednat dohodu o vol, těch volných oblastech, které by měly vést k usnadnění obchodu. A Indie stále narazil na odpor Indie, Brazílie a eh, Argentiny, které které vznesly překážky, než nejsou v tuto chvíli překonatelné. Pak tu máme eh, prohlášení Spojených států a eh, to je všechno. Není tady cesty ven z tohoto problému. Takže je třeba postupovat opatrně a počkejme, až až na eh, výsledek konference v Bali. Možná, že Indové by mohli mezi tím přehodnotit svou pozici. Eh, moje osobní stanovisko zní, že pokud se Indové eh, budou držet svého veta, pokud na něm budou trvat, tak, tak bychom proti ním měli vystoupit ve VTO. Ale to je pouze moje osobní poznámka. To je velice eh, nešťastná situace, eh, jsou to velké rány, které utrpěla obchodní politika Evropské unie, eh, zvláště pokud jde tu Ukrajinu, protože tam byla tedy pozastavena velice dobrá dohoda o volném obchodu která obsahovala dobrá, velice kvalitní ustanovení o obchodu, protože, jak víte, tak my jsme teď v na počátku e, obnovení vyjednávání o novém pilíři Světové obchodní organizace. Nicméně e, náš výbor se snaží e, pracovat na nějaké dohodě. Eh, pokud jde o eh, opatření na eh, obranu obchodu, tak jsme se rozhodli zavést antidumpingová cla na Argentinu v oblasti na Argentinu a Indonésii. Je to asi 25 na Argentinu a 19 na Indonésii. Přesuňme se nyní k bodu 4. Konečně to máme test Omnibusu 1, neboli souhrného aktu 1. Už čtyři roky uplynuly od vstupu Lisabonské smlouvy v platnost a my stále pořád ještě řešíme slaďování prováděcích aktů a aktů předesené pravomoci s Lisabonskou smlouvou. Jak víte, tak eh, to byla velice dlouhá diskuze a debata eh, s pravodajem eh, prvního omnibusu je paní Kvisthaut Rovol, která dnes nemohla přijít, omlouvá se a poslala mi vzkaz, kterou tady přečtu který tady přečtu. Vážení kolegové, parlament dostal Lisabonskou smlouvou více pravomocí, pokud jde o politickou oblast, ale také na poli, které bylo dříve známo jako komitologie. To jsou akty přenesené pravomoci a prováděcí akty. Vlivem toho mnoho legislativních textů v oblasti obchodu muselo být aktualizováno, aby byl rozhodovací proces adaptován na nový legislativní rámec. Komise vydala několik omnibusů, jsou souhrných aktů, které se skupují různé legislativní texty, texty, které mají být pozměněny jedním nebo dvěma zastřešujícími nařízeními. My se teď zabýváme tím prvním. Bylo tu přes 20 textů, které obsahují i nařízení o antidumpingu a nařízení eh, proti dotacím. A eh, jak se zmínil pan předseda, tak nebyl to proces ani jednoduchý, ani vyloženě technický, ale nakonec jsme se dostali ke konci. Chci zdůraznit eh, různé body kompromisu s výborem TRAN. Eh, Rozhodl, eh, snažili jsme se vymezit rozdíl mezi přeskumným procesem a souhlasným procesem, pokud jde o opatření, o kterých tu jednáme, což je také v souladu eh, s jiným nařízením, kde parlament eh, trvá eh, na tom, že členské státy mají silnou pozici a mohou vznášet námitky, ale pouze u definitivních opatření, ale u provizorních opatření, kde má komise silnější pozici, by měl být použit přeskumný postup. Pokud jde o IFO Plus, tak proběhly eh, vášnivé diskuze, ale nakonec jsme se shodli na textu, se kterým komise může souhlasit. Nicméně eh, bylo to přijato Evropským parlamentem pouze za té podmínky, že jde o postup výjimečný, konkrétní pro tento text a není precedentní pro žádné další texty. To jsme jasně stanovili v prohlášení k tomuto nařízení. Vzhledem k objemu toho textu a e, množství podstatných změn. E, tu existuje potřeba nějaké uživatelsky přístupné konzolidované verze e, všech nařízení, která by obsahovala všechny změny, tak, aby byla zvýšena čitelnost toho textu. Komise proto souhlasila s tím, že do června 2014 připraví konzolidovaný text. Také bych rád zdůraznil, Chtěl bych zdůraznit souvislost mezi eh, tímto tématem a tématem TDI, jehož raportérem je eh, pan Fjellner. Omnibus 1 eh, přinesl celou řadu změn v procedurách eh, v nařízení o antidumpingu a eh, antidotacích, které se týkají toho, zda mají být členské státy zapojeny do vyšetřování, časové lhůty, výroční zprávu pro parlament a radu o různých aspektech, jako jsou ustanovení o důvěrnosti. Nicméně dospěli jsme také k závěru, že i další aspekty reformy TDI, jako je test za zájmů Unie by nejlépe bylo eh, podechat až pro diskuzi o modernizaci TDI. Eh, já si myslím, že to byl správný přístup a eh, že jsme pokryli celou řadu důležitých procedurálních aktů souvisejících s obchodem, které jsou obsaženy v Omnibusu 1 a abych řekla na závěr, tak ta dohoda, které jsme dosáhli, byla nejlepší, nejlepším výsledkem, jakého bylo možné dosáhnout a proto doporučuji, aby výbor udělil souhlas k tomuto návrhu nařízení ve druhém čtení zítra. Já eh, vám můžu za sebe říct, že tento vzkaz naší zpravodajky plně sdílím, souhlasím s ním, byla to tvrdá vyjednávání, eh, já jsem je sledoval, vyjednávala samozřejmě ona a eh, tak si myslím, že jde o vynikající kompromis, ne samozřejmě stoprocentní výhra, ale myslím si, že jsme dosáhli těch nejdůležitějších cílů Musíme tedy učinit formální rozhodnutí, zda naši sprav, naše spravodajka zůstane spravodajkou, to si myslím, že eh, je zjevné, takže pokud jsou nějaké námitky, nejsou, eh, tak naše spravodajka z prvního čtení bude nadále spravodajkou i pro druhé čtení. Dávám teď slovo eh, komisi Colin Brown z DG Trade. Máte slovo. Děkuji a dobré ráno. Přeji eh, jménem komisaře a komise chci říci, že eh, chci poděkovat paní zpravodajce a tomuto výboru za práci odvedenou na tomto materiálu. Eh, pokud jde o vztah komise eh, k pozici eh, rady, tak eh, my jsme tady spokojeni, protože vítáme pozici rady a doporučujeme její schválení, schválení této pozice tak, aby toto nařízení mohlo být, vejít v platnost co nejdříve a aby tato práce mohla být v rámci tohoto parlamentního období uzavřena. Eh, chtěl bych ještě vzít eh, eh, na vědomí slova o nutnosti konsolidace tohoto textu ze strany zpravodajky to bylo řečeno. Ano, my jako komise na tom pracujeme a hodláme to uzavřít do konce časového rámce, který byl takto dohodnut. Děkuji. Samozřejmě nelze dostatočně ocenit význam tohoto materiálu. Chci poděkovat naší zpravodajce za vynikající práci, kterou odvezla. Termín pro podávání pozměňovacích návrhů, ostatně doufám, že žádné nebudou, je dnes eh, do 18. hodiny. Ale eh, prosím, nepředkládejte žádné pozměňovací návrhy, jinak vás zabijí. Ah. Uh, next item. Dalším bodem našeho pořadu se týká Omnibusu 2. V tomto případě je zpravodajem Jörg Leichtfried. Myslím, že Bert Lange by mohl a chtěl promluvit jménem eh, kolegy Leichtfrieda. Ano, děkuji vám, pane předsedo. Jörg Leichtfried dnes bohužel nemůže být přítomen, protože byl naléhavě eh, odvolán do Rakouska. Je dobře, že jsme mohli uzavřít už eh, eh, druhé usnesení eh, v rámci komitologie a to po dvou letém legislativním procesu. První čtení parlamentu proběhlo 22. listopadu 2012 a poté 5. června 2013 po několika kolech trialogu jsme dospěli ke shodě a tak konečně ještě po právním doladění dohody to e, Rada 15. E, listopadu mohla stvrdit, takže se jednalo o velmi dlouhý proces a v důsledku, kolegové, to znamená, že nyní přesně na den čtyři roky po schválení Lisabonské smlouvy jsme konečně dostatečným způsobem dovybavili komitologii. Eh, Jörg Fleischfried je určitě stejného názoru, že totiž toto čtyřleté období, respektive čtyřleté spoždění eh, není odpovídající. Eh, Jörg Leichtfried děkuje vyjednávacímu týmu a je rád, že některé pozice parlamentu se dostali do dohody, zejména pětileté omezení práv komise, takže komise se nestává eh, vlastně pouze kvazi legislativním zařízením. A eh, Jörg Leichtfried eh, navrhuje, abychom tuto práci akceptovali bez pozměvacích návrhů. Předseda Chtěl bych potvrdit to, co řekl zpravodaj. Měli bychom litovat tohoto eh, opoždění. Eh, čtyři roky jsou příliš eh, dlouho. Rada byla nesmírně opožděná ve své reakci a ve schvalování své pozice vůči této věci. A myslím, E, že musím také poděkovat irskému předsednictví, protože dobrá práce e, musí být kvitována. Kdyby nebylo irského předsednictví, tak bychom byli stále asi ještě uprostřed tohoto procesu a uvažovali bychom, jak dál. Takže do zápisu chci uvést, že skutečně blahopřeji irskému předsednictví a myslím, že bychom jim měli být vděční. A nyní dávám opět slovo komisí Kolinu Brownovi. Děkuji vám. Jménem komise chci také vyjádřit eh, poděkování panu Lechfriedovi a jeho práci na tomto materiálu a samozřejmě chci poděkovat i tomuto výboru a parlamentnímu vyjednavacímu týmu. Jak pan Lange uvedl, pozice rady odráží výsledky trialogu, takže opět komise je spokojena a uvítali bychom eh, brzké eh, schválení materiálu. Stejná poznámka, eh, kterou jsem učinil o konsolidaci, platí i zde. A pokud jde o časový horizont. Ano, skutečně to trvalo příliš dlouho, ale chci poznamenat, že komise předložila svá, své dvo, dva návrhy co nejdříve a sice po předložení nařízení o komitologii. Na to jsme museli počkat a teprve poté jsme mohli eh, předložit naše návrhy. Děkuji. Moje kritika samozřejmě míří na radu, nikoli na komisi. Samozřejmě, Jörg eh, zůstane zpravodajem i pro druhé čtení. Jsou proti tomu námitky? Nikoli. Dobře. Termín pro pozměňovací návrhy je opět 18 hodin dnes. A hlasovat budeme zítra o doporučení schválit tento text předložený radou, protože On skutečně věrně odráží výsledky, eh, kompromisní výsledky trialogu. Bod číslo 6. Současný stav probíhajících trojstranných jednání, tedy probíhajícího trialogu. Spravodajové nejsou přítomni, tak dovolte, abych stručně pohovořil já o každém z těchto trialogů. Pokud jde o nařízení o finanční odpovědnosti, to znamená rozdělení odpovědnosti eh, mezi EU a členskými státy, když existuje eh, rozsudek, eh, který poskytuje zahraničnímu investorovi očkodné, eh, kdo bude odpovědný za platbu očkodného. První trialog se uskutečnil 12. listopadu. Další je naplánován na 28. listopadu v prostorách Rady Chtěl bych říci, že nedošlo k žádnému pokroku a začínám uvažovat, zdali vůbec je pokrok možný. Pozice rady je taková, že s ní nemůžeme souhlasit. Pokud jde o nástroje partnerství, kde je příslušným výborem AFET. Tady se konal trialog 19. listopadu. Naší zpravodajkou je paní Andrikiene a dosáhla dohodu s předsednictvím a e, komisí ohledně formulace cílů v bodě dvě přílohy. Tam e, máme své zájmy, tak blahopřeji zpravodajce za, k tomu. Dále o e, asociační a stabilizační dohodě. Tady jako- jsem e, rád, že včera v rámci prvního trialogu se nám podařilo dospět k dohodě. Výsledek jednání vám bude rozeslán a plánujeme o tom ve výboru hlasovat 17. listop, promiňte, prosince. E, naším zpravodajem je pan Winkler a chci mu poblahopřát. A nakonec Enforcement Regulation, nařízení o eh, provádění, to je důležité nařízení a myslím, že bychom je měli uzavřít, pokud možno ještě během stávajícího legislativního období. Je velmi důležité, aby Unie opět prosadila své zájmy eh, vůči třetím zemím. Například, když eh, je vůči ním vynesen rozsudek a oni neplní své závazky. První trialog proběhl. Eh, hlavní rozdíl mezi námi a radou spočívá v tom, zdali můžeme eh, využívat služeb jako odvetných opatření, protože návrh komise se vztahuje pouze na zboží. Toto je hlavní rozdíl. My jsme se zavázali, že předložíme alternativní pozměňovací návrh místo mm, toho, který jsme schválili na eh, plenárním zasedání. Uvidíme, jaká bude reakce rady a pak komise. Pozměňovací eh, návrh již byl eh, rozeslán eh, i zástupcům rady, i komise. Bod 7. Provádění Lisabonské smlouvy s ohledem na Evropský parlament. Toto je stanovisko pro výbor AFKO. AFKO připravuje zprávu z vlastního podnětu o provádění Lisabonské smlouvy s ohledem na Evropský parlament. Zpravodajem ve výboru AFKO je Paulo Rangel. Já jsem byl na zasedání výboru AFKO, protože jsem také členem výboru AFKO a účastnil jsem se první výměny názorů k Rangelově zprávě. Zpráva se bude zaměřovat pouze na vztahy s komisí. Takže vztahy mezi komisí a Evropským parlamentem po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost. Náš, naše stanovisko, pro které jsem navrhovatelem, by tedy mělo být omezeno pouze na tu působnost, kterou si definoval příslušný výbor. Návrh mého stanoviska se zaměří na ty změny, které přinesla Lisabonská smlouva, především v legislativních a mezinárodních eh, dohodách, v legislativě a v mezinárodních dohodách. Zaměřím se také na změny v komitologii, interinstitucionální dohoda, která se týká především mezinárodních dohod a naší účasti při vyjednávání mezinárodních dohod. A druhá kapitola bude zaměřena na to, jak to bylo ve skutečnosti, zda byla komise vázána svými novými povinnostmi vůči parlamentu a jak se na to díváme, jak posuzujeme dopad Lisabonské smlouvy na naše vztahy s komisí. Myslím si, že nemáme žádný důvod dospět k nějakému negativnímu závěru. Naopak, já si myslím, že to naše hodnocení je velmi pozitivní. Nejen tedy hodnocení Lisabonské smlouvy, ale hodnocení toho postupu, jak to probíhalo. Já myslím, že jsme toho využili opravdu na maximum a že komise obecně velmi dodržovala své povinnosti vyplývající z Lisabonské smlouvy, pokud jde o informace. Především eh, o jednáních o obchodních dohodách, ale obecně ve vztahu k tomuto výboru také. Rád si vyslechnu naše názory ohledně té obecné nálady našeho stanoviska a ohledně působnosti. Máte k tomu něco? Vy jste tam taky byl na zasedání AFKO. Děkuji, pane předsedo. Já jsem taky členem tohoto výboru a e, můžu e, říct, že pokud jde o tu e, logiku toho stanoviska, pokud jde o obsah, té hlavní zprávy eh, AFKO, eh, tak můžu souhlasit, ale chci poznamenat, eh, že si myslím, že jak Evropský parlament, tak i AFKO by se neměl jaksi zabývat pouze jediným tématem této zprávy, protože když potom půjde o závěry, až, až vstupu Lisabonské smlouvy v platnosti, tak tu musíme také řešit vztah eh, mezi parlamentem a eh, komisí, který eh, Lisabonská smlouva značně změnila. Takže takže o tom se jednalo poměrně dlouho, při nejmenším ve výboru AFKO a byla zachována hlavní linie zpravodaje a my jsme tedy dodali naše stanovisko, my dodáme stanovisko, ale e, musíme klást otázky, e, jak přeměnit tu čtyřletou e, provizorní dobu na produktivní období, abychom měli nějakou šanci. Děkuji. Thank you. Marie. Děkuji. Marie Kešáke. Děkuji. Já myslím, že jsme pořád ještě v počáteční fázi, ale souhlasím s vámi, že je důležité, že Lisabonská smlouva dala větší protagonismus tomuto parlamentu a v konečném důsledku také silnější hlas občanům. Ale myslím, že se musíme zaměřit také na roli tohoto parlamentu v jednáních a především také s ohledem na transparentnost. Viděli jsme to například eh, v oblasti akta nebo TTIP. Myslím si, že by bylo skutečně dobré, kdybychom proaktivně začali věc tuto řešit pragmatickým způsobem, protože zde pořád probíhá diskuze o transparentnosti, která vede k velké nedůvěře v jakýkoliv jednací proces ohledně jakékoliv dohody nebo smlouvy. A další věc, o které si myslím, že je důležitá, je podívat se na kontext, jak obchodní politika je zasazena do širších eh, externích nástrojů a do zahraniční politiky Evropské unie. Obchod samozřejmě je předmětem sám o sobě, ale jsou zde velmi politické věci, jsou zde také určité podmínky, které jsou navázány na lidská práva a jsou tedy součástí také obchodní politiky. A vždycky diskutujeme o té podmíněnosti u celé řady věcí, od lidských práv až eh, po zákaz dětské práce, jak tomu chceme předcházet a tak dále. Já se bojím, že to podkope naši jednací pozici, protože máme teď na stole mnoho bilaterálních smluv a třetí země pochopí, že někdo někdy nepřijde zpátky s tím, že řekne, já jsem tam byl, viděl jsem to v praxi a není to v souladu s tím, co jsme uzavřeli. Takže musíme skutečně dělat to, co kážeme, musíme se podívat na to, co děláme s těmito podmínkami, protože pokud je to jen prázdná realita na papíře, tak je to pro ty zúčastněné osoby ještě bolestnější. Takže to se tedy týkalo podmíněnosti a transparentnosti a širšího kontextu s externími nástroji a zahraniční politikou EU. Myslím si, že je důležité, abychom se tím také zabývali. Děkuji. David Martin. Jen velmi stručně navážu na ty dva poslední příspěvky. Komise nás velmi pravidelně a otevřeně informuje o probíhajících jednáních v oblasti dohod o volném obchodu. Nicméně čas od času, od času slyšíme, že naši partneři v jednání nám říkají, že to, co se stalo na těch jednáních, není úplně tak, jak nás informovala komise. Já si myslím, že bychom se měli snažit eh, znovu prosadit jednu věc, o které už jsme se jednou snažili abychom měli zpravodaje, který bude navštěvovat jednání pouze jako pozorovatel. Aby nám tedy komise neříkala něco tady na výboru a potom nedělala něco jiného u jednacího stolu. Já si myslím, že toho asi nedosáhneme, ale nevidím důvod, proč bychom o to neměli usilovat, abychom získali maximální transparentnost ohledně toho, co se děje na takovýchto jednáních. Bern Lange. Děkuji, pane předsedo. Pro mě by bylo důležitým aspektem, abychom zdůraznili více koherentnost politik EU. Myslím, že když se podíváme na eh, vztah mezi obchodní politikou, rozvojovou politikou a také eh, vnější činností, eh, ten vztah tam není vždy nutně zachován správně a tady je nutno věcím změnit. Ehm. Děkuji vám za vaše příspěvky. Myslím, že jsou opravdu velmi cenné. Pokud jde o působnost tohoto stanoviska, o to, na co se zaměřuje. Spravodaj příslušného výboru se omezí na vztahy s komisí. To nemohu ignorovat, já jsem tam byl, protože takové věci, jako jsou vztahy s radou při provádění Lisabonské smlouvy, ty nebudou předmětem této zprávy, ty budou někde jinde, takže Nevím, proč bychom my měli zacházet dále než eh, příslušný výbor. Pokud na tom budete trvat, tak to udělám, ale myslím si, že je to zbytečné. protože by nás to mohlo zavést příliš daleko. Já například jsem proto, abychom se pokusili dotlačit radu k meziinstitucionální dohodě mezi nimi a tímto parlamentem, ale bude to vyžadovat eh, situaci, kdy budeme schopni o tom diskutovat, diskutovat o tom tady, prosadit to. Takže v zásadě já bych byl proti rozšíření působnosti našeho stanoviska, protože já jsem tam byl a příslušný výbor definoval obsah eh, této zprávy tak, že se omezí pouze na vztahy s komisí. Otázky transparentnosti, to určitě ano. Já myslím, že se věci zlepšily. Že došlo k rozvoji k lepšímu po selhání dohody akta, kde šlo také o transparentnost. Já myslím, že jsme se poučili a že teď pokud jde o TTIP se spojenými státy, tak eh, se nám to daří mnohem lépe. A když říkám my, tak tím myslím eh, především na komisi. Oni teď eh, postupují opravdu velmi otevřeně, je to veřejné a pokud jde o nás, tak souhlasili že sem přijdou vždycky těsně před a těsně po jednání. Máme přístup k dokumentům komise a to je poprvé. Takže věci se mění k lepšímu. Já myslím, že se můžeme snažit to ještě zlepšit, ale myslím si, že jdeme správným směrem. Ale určitě to tam bude, tento bod tam určitě bude. Podmíněnost a kontrola, zda jsou tyto podmínky skutečně uplatňovány. Já si myslím, že naše kolegyně Marie Tešake má pravdu. My tam nemůžeme jenom do těch eh, obchodních dohod dávat podmínky a potom je vůbec nekontrolovat. Nekontrolovat jejich plnění. Protože nemáme žádný mechanismus prosazování těchto podmínek, na rozdíl od Američanů, ale můžeme použít své politické páky, abychom sledovali plnění těchto podmínek. Není to žádný mechanismus, závazný mechanismus sankcí a prosazování těchto podmínek. Takže se musíme omezit na to, že budeme využívat svůj politický tlak na komisi a budeme je nutit k tomu, aby pravidelně kontrolovali plnění podmínek, které jsou obsaženy v jednotlivých obchodních dohodách. Budeme mít slyšení o provádění podmínek, které jsou součástí obchodních dohod. A Má osobní pozice je velmi kritická, jak víte. Já jsem proto, abychom měli silný mechanismus prosazování podmínek eh, obsažených v obchodních dohodách a rozhodně jsem pro pravidelnou kontrolu, revizi a politický tlak na komisi a pravidelné informování ze strany komise a ze strany třetích stran ohledně uplatňování a plnění podmínek, které jsme vložili do obchodních dohod. Takže určitě ano, to by mělo být také součástí našeho stanoviska. Protože máme spoustu dohod. Žádný výbor v tomto parlamentu nemá tolik mezinárodních dohod, takže bychom měli být důslední a měli bychom skutečně sledovat plnění podmínek, které jsou součástí našich obchodních dohod. Vytvořili jsme takový precedent z Kolumbii a z Peru, to je zcela nevýdané. Vyvinuli jsme tlak na Kolumbii a Peru, my, parlament, a vyjednali jsme s nimi povinnosti, které jsou platné podle mezinárodního práva. To jsou jednostranné povinnosti, ke kterým se zavázala tato země nebo tyto země Kolumbie a Peru. Jsou tam tedy z jejich strany další závazky, pokud jde o práva, například práva odborů v Kolumbii. A my bychom se na to neměli dívat jenom jako na úspěch, ale měli bychom k tomu přistoupit jako k tomu, že je to precedence v této oblasti, protože je to úspěch. Na jaře pojedeme do Kolumbie a Peru a myslíme, že se dočkáme příjemného překvapení, že ty závazky a povinnosti, které jsme jim uložili, se pozitivně podíleli na zlepšení situace práv pracujících eh, především v Kolumbii, takže ano, to by mělo být určitě součástí našeho stanoviska. Pokud jde o statut pozorovatele parlamentu při jednáních, tak mám určité pochybnosti. Nemyslím si, že by nás komise nedostatečně nebo nepravdivě informovala o tom, co se děje na těch jednáních, především v poslední době. Nemám žádný důvod se to domnívat. Za druhé, vzhledem k počtu jednání, kterých se účastníme, tak myšlenka, že by naši zpravodajové, především já, se účastnili jednání pouze proto, aby poslouchali, co se tam děje, to je opravdu velmi náročné a já opravdu nevím, jestli by to bylo možné, nicméně jsem otevřen této myšlence, mohli bychom to zvážit. Netýká se to jenom nás, ale všech výborů, které jsou zapojeny do jednání o mezinárodních dohodách, tedy především výboru AFET. Takže nerad bych postupoval sám v této věci. Takže si myslím, eh, bez ohledu na to, jaké stanovisko tady zaujmeme, tak bychom o tom měli informovat ostatní výbory, podívat se, co si o tom myslí oni. Ale myslím si, že by to tedy mělo být eh, stanovisko celého parlamentu, nejen jednoho výboru. Pokud jde o TTIP, a posílený vztah s komisí, především s vyjednavačem, tak to je postup, který by se měl takto uplatňovat i do budoucna, že by se měl stát normou. Musím vám říct, že jsem plně spokojen s tímto uspořádáním, protože komise se neomezuje na to, že sem přijde před a po jednání. Pravidelně mě informuje o všech věcech, eh, k němž dojde, o jakémkoliv vývoji a já mám přístup ke všem dokumentům. A komise také přemýšlí o tom, že by se s námi podělila o americké dokumenty, ale samozřejmě to je podmíněno souhlasem USA. Oni jsou eh, velmi rezervovaní k tomu, aby sdíleli své dokumenty s někým jiným. Ale uvidíme. Měl by se nakonec najít mechanismus, který by nám měl umožnit ne přímo tedy mít k dispozici tyto dokumenty, ale alespoň do nich nahlédnout. Nahlédnout do těch dokumentů z americké strany, protože tam vznikají dokumenty. Já znám naše dokumenty, protože mám k dispozici. ale neznám ty americké dokumenty. A příštím kole jednání začnete prvé to vlastní vyjednávání, to znamená ta obtížná část jednání. Takže já bych byl spíš proto, abychom postupně posilovali ten tok informací mezi komisí a tímto parlamentem. Jak víte, já jsem velkým zastáncem oddělení pravomocí. Je na nich, aby jednali a je na nás, abychom ta jednání monitorovali a sledovali. Neměli bychom být zodpovědní za tato jednání ve smyslu, že bychom jim neměli předsedat. Ta komise by měla být za ně zodpovědná a je. To je základ oddělení pravomocí ale jsem otevřen diskusím o návrhu Davida Mátina, že bychom šli dále, než jsou ty tradiční způsoby interakce s komisí. Teď dám slovo Pítrovi k tomuto tématu a byl jsem také informován Albertem, že někdy v lednu nebo v únoru budeme mít slyšení o této věci, to znamená, bude to slyšení zaměřené na obchodní politiku. Toto bylo tedy rozhodnutí koordinátorů pro příští rok. V únoru musíme přijmout to naše stanovisko, ale to by mohlo být právě v souvislosti s přípravou tohoto slyšení protože se blíží konec našeho mandátu a myslím si, že bychom se měli poučit eh, z našich zkušeností, ale také bychom měli zanechat něco tomu příštímu parlamentu. Takže komise? Morning. Um. Děkuji, pane předsedo. Eh, Dobré ráno. E, názor komise je samozřejmě takový, že my sdílíme to pozitivní hodnocení e, dosavadních zkušeností od doby, kdy Lisabonská smlouva vstoupila v platnost. E, myslíme si, že nejen přinesla celou řadu pozitivních výsledků v oblasti obchodních dohod a příslušné schválené legislativy, ale také přinesla velkou odpovědnost a demokratický základ pro naši činnost. A samozřejmě v tomto kontextu ty problémy, které zazněly v diskuzi, jako je transparentnost, toky informací, e, rovnováha e, mezi potřebou vyjednávat a potřebou eh, skládat účty širší veřejnosti. Eh, to jsou všechno otázky, kterými je třeba se zabývat, ale můžeme se hodně poučit z dosavadních zkušeností z těch čtyř let eh, naší spolupráce. Eh, Generální ředitelství pro obchod i eh, tento výbor a můžu říct, že i sekretariát tohoto výboru podnikli veliké kroky vpřed, pokud jde o poskytování co nejúplnějších informací a zavádění mechanismů, které fungují, ale které se také vyvíjejí, jak jste sám říkal, teď v ne- ve vyjednáváních o T-typu se snažíme eh, eh, být lepší a učit se z procesů, které probíhaly ty čtyři roky a tato zpráva bude eh, jedním z prvků, které do toho budou zapadat. Jedním z důvodů dosavadních úspěchů od zavedení Lisabonu je pochopení různých rolí různých institucí. A právě proto Eh, pravděpodobně a nejspíš nepřekvapivě jakožto komise eh, máme blíže k vašemu pohledu, pane předsedo, pokud jde o, rolích při, pokud jde o role při vyjednávání. My eh, plně přijímáme příležitost podávat zprávy parlamentu a informovat ho. Nejsme si jistí, že zdá je potřeba, aby někdo z parlamentu seděl na vyjednávání. To by vedlo ke zmatku eh, v oblasti institucionálních rolí. Myslím si, že máme eh, dobrý základ, byla to taková pilotní zkušenost a můžeme na ní eh, dále stavět, až nastane příští legislativní období, bude nový parlament a nová komise. Děkuji. Mnohokrát myslím si, že naše stanovisko by mohlo být klíčové pro zprávu AFKO, protože my jsme vedoucí výbor, příslušný výbor pro eh, mezinárodní dohody. A my jsme učinili větší pokrok než kterýkoliv jiný výbor, pokud jde o toky informací mezi komisí a parlamentem. Takže tady máme takovou vůdčí roli a to, co eh, napíšeme do našeho stanoviska, by mohlo mít vliv na konečnou zprávu pana Rangela z AFKO protože my máme ty zkušenosti. Máme za sebou úspěchy a můžeme se o ně podělit s ostatními. Mimochodem, eh, rád bych vás informoval o něčem, co se týká naší současné diskuze eh, ohledně eh, toho, co říká jednací řád o souhlasném postupu, což probíral výbor AFKO tak já jsem se do toho poměrně hodně zapojil. Eh, jak v, in, jak v AFKO, tak na konferenci předsedů výboru, tak eh, výsledek je velice pozitivní. A to nejen, že průběžná zpráva o mezinárodních dohodách zůstane, to odhlasoval výbor AFKO eh, tento týden, ta nebude zrušena, ale získali jsme také něco, na čem jsem měl velký zájem i tento výbor. A to sice ta myšlenka, že parlament a doporučení Eh, příslušného výboru může navrhnout pozastavení souhlasného postupu eh, při mezinárodních dohodách, eh, proto aby zkrátka se schladil ten politický tlak, nebo aby mohl zatlačit na komisi, aby mohl vyjednat změnu v mezinárodních dohodách. To je veliký úspěch, výbor AFKO to už odhlasoval, takže si myslím, že bychom měli být velmi spokojení. Ještě jsem zapomněl eh, zmínit jednu věc z oblasti komitologie. Tady byly naše úspěchy smíšené. Jak komise, eh, tak i rada mohli zneužívat prováděcích aktů v případech, kdy měly eh, být použity akty přenesené pravomoci. Existuje zpráva pana Sajera, který byl zpravodajem pro nařízení o komitologii a ten eh, přednesl celou řadu eh, návrhů na přísnější kritéria, která vymezují hranici mezi prováděcími akty a akty v přenesené pravomoci. Jak víte, tak já mám velice striktní názor na tuto problematiku. Myslím si, že prováděcí akty by se nikdy neměly e, používat pro e, normativní stanovování e, rozsahu působnosti, to by mělo být pouze v aktech přenesené pravomoci Eh, pan zpravodaj Sayer eh, nejde eh, takto daleko, ale jde dobrým směrem. Snaží se omezit používání prováděcích aktů. Samozřejmě my víme, proč Rada i komise mají rádi prováděcí akty, protože my nad nimi nemáme kontrolu. Nad tím mají kontrolu pouze členské státy a proto má komise zájem na tom, aby nás měla mimo hru a e, rada samozřejmě tento e, zájem komise sdílí. Takže my jsme jediní, kteří by měli striktně prosazovat omezení e, prováděcích aktů. A já osobně jsem od začátku bojoval proti zneužívání prováděcích aktů. V celé řadě případů jsme neměli úspěch, ale v celé řadě jiných případů se nám povedlo prosadit přísnější vymezení prováděcích aktů. A ten, to, toto stanovisko se týká provádění Lisabonské smlouvy, proto by tento bod měl být začleněn e, do e, stanoviska. Takže mé stanovisko bude obsahovat i zmínku o e, hranicích mezi prováděcími akty a akty přenesené pravomoci. Děkuji mnohokrát. Časový harmonogram máte ve svých složkách? Ne? Tak ještě nemáte. Projednání eh, návrhu stanoviska je na pořadu eh, v prosinci. Já tedy rozešlu svůj návrh stanoviska do naší příští schůze, která bude v prosinci. Dále to máme eh, bod 8. To je stanovisko k zprávě výboru Ekon o dohodě mezi Evropskou unii a Švýcarskem o spolupráci eh, ve věci používání jejich právních předpisů v hospodářské soutěži. Eh, toto stanovisko eh, nebylo původně dáno nám, ale to přisouzení bylo špatné. Já sám jsem souhlasil s tím, že toto je věc, která spadá pod ekon, ale rozhodli jsme se eh, zasáhnout do situace stanoviskem, protože tato dohoda má samozřejmě vliv na ekonomické a obchodní vztahy eh, se Švýcarskem. To šlo k novému vývoji. Švýcarská strana se rozhodla pozastavit procedury eh, kvůli problémům s ochranou osobních údajů ale protože příslušný výbor je Ekon a ten se nerozhodl pozastavit procedury z evropské strany, tak my bychom měli také dále pokračovat na práci, v práci na stanovisku pro Ekon. V Ekonu je zpravodajem George Kutaš, který je také členem našeho výboru, takže e, je lehké s ním spolupracovat. Naše stanovisko by samozřejmě se mělo omezovat na e, obchodní aspekty této dohody o spolupráci mezi EU a Švýcarskem. A e, jak víte, tak pro, protože e, hospodářská soutěž a obchod je jedním z hlavních problémů, o které se Evropa velice zasazuje a proto bychom měli eh, tuto dohodu o spolupráci se Švýcarskem nejen eh, uvítat, ale také se vyjádřit k pozitivním účinkům, které by mohla přinést nejen obchodním vztahům mezi EU a Švýcarskem, protože tam už máme speciální ustanovení, ale také jako precedens který by zajistil, že hospodářská soutěž se stane pravidelným eh, prvkem obchodních vztahů. George Kutaš eh, tady dnes není, ale eh, vypracoval ústní otázku ve výboru Ekon, protože je zpravodajem tam a potom doprovodné uh, usnesení, o kterém se má hlasovat dohromady se zprávou uh, o schválení. To usnesení je podle mého názoru dobré, uh, navrhuje zahrnout dohody o spolupráci druhé generace, pro eh, další země, které mají podobné režimy hospodářské soutěže. Já zcela souhlasím s jeho názorem. Chce, aby Evropa podporovala mnohostraná, eh, mnohostrané spolupráce a uvědomuje si, že tyto bilaterální smlouvy jsou prvním krokem, potom eh, procedurální záruky pro oběh důvěrných dokumentů je zásadní, proto právě mají Švýcaři obavy z této smlouvy a zatím ověřují, zda tyto mechanismy jsou obsaženy v této smlouvy a také to usnesení cílí na Čínu, protože ta využívá eh, politiku hospodářské soutěže jako zástěrku pro cíle eh, průmyslové politiky. Eh, podle mého názoru bychom měli ve stanovisku navrhnout tři pozměňovací návrhy do Kutašovy zprávy. Za prvé eh, nevidím důvod, proč bychom eh, měli eh, hovořit o Číně v dohodě mezi EU a Švýcarskem. Na to máme celou řadu jiných možností, abychom cílili na Čínu, takže tady podle mě je to zcela nevhodné. Navrhuji navrhuji vymazat zmínku o Číně z toho nařízení. Eh, dále navrhujeme posílit text, pokud jde o spolupráci s Čínou a eh, zmínit memorandum o porozumění. Ta zmínka o Číně by měla být eh, u těch pozitivních aspektů a ne u těch negativních. A za třetí bychom měli požádat komisi a radu, aby dala více priority posilování politiky hospodářské soutěže v dohodách o volném obchodu. To je v souladu s tím, co jsem vám říkal o tom, že hospodářská soutěž by měla být stálým pilířem našich, naší obchodní politiky. Jsou nějaké poznámky nebo připomínky? Já teď budu vypracovávat stanovisko a potřebuji vaše příspěvky. Paul Murphy. E, děkuji ke konkrétním bodům dohody e, se Švýcarskem. Tak mám otázku na komisi. E, pokud týká se ta dohoda pouze věcí, jako jsou protitrastové, protikartelové e, ustanovení, pokud to tak je, tak to e, vítáme. E, samozřejmě tu máme přeshraniční kartely, které kdy například komise řešila nějaký případ se švédskými úřady a kdyby tu došlo k vyšší spolupráci, tak by to mělo pozitivní dopad na spotřebitele. Ale má ta dohoda nějakou jinou relevanci pro další eh, aspekty hospodářské soutěže, jako jsou státní dotace, anebo se týká pouze protitrastových opatření? Eh, nikdo další se nehlásí o slovo, takže eh, dáme nyní slovo komisi. Lisa Holgen, ne, omlouvám se, Dickman. A děkuji, pane předsedo, děkuji za otázku. Myslím si, že ji můžeme odpovědět eh, zcela snadno. Ta dohoda se týká pouze administrativní spolupráce eh, v úzkém slova smyslu eh, výrazu hospodářské soutěže, tedy trusty, kartely a vyšetřování. Státní dotace se toho netýkají. Ehm, takže eh, projednání eh, návrhu stanoviska bylo 5. listopadu, návrh, pozměňovací návrhy 7. listopadu 2013 v poledne a eh, projednání pozměňovacích návrhů 28. 29. listopadu. Ne, omlouvám se. Lhůta pozměňovacích návrhů pro usnesení. Ty budou zaslány přímo ekonu a lhůta je 5. prosince. Bod 9. Účast Grócka v kimberlickém systému certifikace. A dále bod pořadu 10. Zapojení Grónska do uplatňování kimberlického systému certifikace. My jsme příslušným výborem. Jedná se o obchodování s diamanty. Jak eh, víte, kimberlický proces je proces, který umožňuje eh, certifikaci diamantů, diamantů, mm, které nejsou ehm, krevními diamanty. Eh, je to velmi pozitivní vývoj, eh, že obchodování s diamanty nyní podléhá kimberlickému systému, certifi- systému certifikace. Grónsko není nezávislý stát, je to území spadající pod eh, svrchovanost Dánska a není ale součástí Evropské unie, takže tady se rysuje problém. Návrh eh, říká, že Grónsko by se tudíž mohlo považovat za součást EU, aby eh, mohlo vstoupit do kimberlického procesu a tudíž také profitovat z členství. Jinak by nemohli těžit eh, surové diamanty, které tam byly nedávno objeveny. A samozřejmě Grónsko má velký zájem na přístupu eh, k těmto nálezištím je to zatím území, které je odkázáno na rybolov a v Gronsku žije 5 až 6 tisíc lidí, živí se zejména eh, rybolovem a nejsou soběstační. Tudíž zdá se, že potřebují naší pomoc. Řešení je zatím velmi imaginární a také kreativní. Myslím, že bychom neměli eh, mít eh, námit kritický vůči eh, tomuto přístupu, tudíž eh, Grónsko by se stalo součástí Evropské unie a bylo by tak jakýmsi bezpečným místem, chráněným místem, ale dávám slovo nyní vám. Máte námitky proti tomuto návrhu komise? Daniel Gaspari. Já mám za to, že všichni víme, jak obrovský eh, přínos má kimberlický systém certifikace, zejména pro zlepšení obchodování s diamanty a pokud se k tomu připojí další země, tak je to nesporně krok správným směrem. Všichni víme, že kimberlický proces je pouze část řešení, že navzdory němu řada problémů přetrvává a proto určitě eh, má smysl, aby další země k tomuto procesu přistoupily a proto nám nám nečiní žádné problémy eh, souhlasit s vámi navrženým eh, postupem. Předseda, děkuji vám, souhlasím s tím, že čím více zemí přistoupí k tomuto procesu, tím lépe. Komise Za komisi tady máme paní Marianu Kondas. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Nejsem Mariana Kondas, to je moje kolegyně. Jmenuji se Jonas Her a rád promluvím jménem komise. Za prvé děkuji všem členům výboru za úvahy a podporu předmětného návrhu. Vaše podpora nás přibližuje o krok více k návrhu, aby Grónsko mohlo vyvíjet, respektive vyvážet za Evropskou unii surové eh, diamanty, což samozřejmě prospěje ekonomicky grónské populaci. A je proto důležité zvažovat, jak eh, zlepšit sdílení informací mezi komisí a Evropským parlamentem ohledně vývoje kimberlického procesu Jakmile bude tento návrh schválen, začneme pracovat na konsolidované verzi um, daného kimberlického uh, procesu a dáme vám to co nejdříve na vědomí. Děkuji. Jsou tady dva materiály, říká předseda jednak, aby uh, se uh, Gronsko mohlo za tímto účelem stát součástí EU. To je návrh rady, který potřebuje náš souhlas. A za druhé, pozměvací návrh na řízení o provádění kimberlíského systému certifikace. To je um, řádný legislativní proces, který musí být kodifikován nebo schválen um, radou a parlamentem. Rada mě informovala, že nepředloží žádné pozměvací návrhy uh, k nařízení, respektive návrhu komise nařízení a myslím, že bychom měli postupovat stejně. Takže to nám umožní rychlý postup, který umožní, aby rozhodnutí bylo přijato ještě před ukončením tohoto legislativního období. Myslím, že je to v zájmu Evropské unie a měli bychom udělat vše, co je v našich silách, abychom tento proces uzavřeli co nejdříve. Neměli bychom tudíž předkládat žádné pozměňovací návrhy, měli bychom schválit rozhodnutí rady a tedy opakuji, neměli bychom předkládat žádné pozměvací návrhy k návrhu komise ohledně certifikačního systému v rámci kimberlíského procesu. Pokud se mnou jste srozumění, tak eh, bychom měli schválit tento velmi rychlý postup a tudíž navrhuji, aby pozněvací návrhy, pokud se nějaké vynoří, doufejme, že nikoliv, tak aby byly předloženy do 29. listopadu do 12. hodiny, s tím, že 17. prosince budeme pak o materiálu hlasovat. Jsou námitky? Nikoli, tak vám děkuji. Bod číslo 11 byl odsunut, vysvětlil jsem proč, Vysel, pardon, rozeslal jsem dopis koordinátorům s informací, že odsuneme tento materiál a také jsem zaslal kopii dopisu eh, radě, kde požadují objasnit právní základ tohoto eh, tématu. Nepochopil jsem, proč rada trvá na tom, aby byla uplatněna doložka o flexibilitě eh, ve vztahu k této eh, smlouvě EU. nebo dohodě o spolupráci. Bod číslo 12. Statistika týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi. Jedná se vlastně o um, úpravu týkající se uh, aktu v přenesené uh, působnosti a prováděcích aktů. A je to uh, případ, kde je uplatňován regulativní postup s kontrolou. To byl určitý akt v přenesené pravomoci před vstupem v platnost Lisabonské smlouvy Umožňovalo to přijímat pravidla nařízení prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci. Tyto situace by měly nyní být vyloučené, odstraněné. Komise navrhuje nahradit regulativní postup s kontrolou delegovanými akty, to znamená akty v přenesené pravomoci všude tam, kde dosud existovalo uplatňování regulativního postupu s kontrolou. A navíc navrhují, aby se jednalo o postup s kontrolou. S výjimkou dvou případů. Tady vyvstávají tři problémy, podle mě. Za prvé, tam, kde by měly být uplatňovány prováděcí akty, podle mě se také jedná o pravidla, nikoli o konkrétní administrativní akty. Za druhé, tam, kde jde o to, že postup s kontrolou se musí vztahovat na všechny ostatní případy, nebo dva další případy, protože nařízení o komitologii stanoví, že pravidlo eh, regulativního postupu eh, s kontrolou by mělo být uplatňováno s tím, že umožňuje také uplatnění poradního postupu v náležitých případech. Za druhé, časový rámec pro aktiv přenesné působnosti. Komise tam nevrhu, nenavrhuje žádný časový e, limit nebo lhůtu, ale jak víte, my v parlamentu jsme jako pravidlo schválili pětileté období, takzvanou doložku Sunset pro aktiv přenesené působnosti s implicitním obnovováním po pětiletém období. A nakonec je to písemný postup, jak známo. V parlamentu nejsme spokojeni s písemným postupem, jelikož nebo tak, jak je uveden v nařízení o komitologii. Nařízení o komitologii umožňuje, aby v specifických konkrétních případech se nařízení mohla odchylovat od standardního písemného postupu a my jsme trvali v řadě případů na tom, někdy i úspěšně, musím přiznat, aby písemný postup byl usnadněn, byl zjednodušen oproti současnému stavu. A proto toto jsou ta témata, která chci nadnést. Já jsem zpravodajem, eh, takže vítám iniciativu komise, protože skutečně bylo na čase, byť je už trochu pozdě. A Předložím vám své návrhy k úpravě iniciativy komise. Ale chci napřed vyslechnout komisi paní Todorova. Děkuji, pane předsedo. Nemáme na, v této chvíli žádné prohlášení k danému tématu. Děkuji. a nespochybňujete eh, můj výklad aktů v přenesené pravomoci. Existuje oficiální stanovisko komise, které je již viditelné v příslušných dokumentech a myslím, že o tom budeme diskutovat ještě v pozdějších stádiích tohoto procesu. Proč upřednostňujete kontrolu členských států tajně před otevřenou kontrolou um, ze strany tohoto parlamentu v rámci postupu um, aktu v přenesené pravomoci. My nic neupřes, neupřednostňujeme, my spíše rozlišujeme mezi podstatnými a nepodstatnými prvky tohoto nařízení a v rámci přípravy tohoto legislativního návrhu jsme dlouho diskutovali na technické odborné úrovni za účasti expertů z členských zemí ve snaze eh, dosáhnout společné pozice o tom, co je podstatný prvek a co není podstatný prvek. Nicméně tato diskuse ještě není uzavřena, protože jak jsme mohli pozorovat na rozhodovacím procesu na úrovni rady, zdá se, že se většina kloní k eh, aktům v přenesené pravomoci. Ale my, nerozliš, my, my chceme napřed um, učinit ono rozlišení mezi podstatnými a nepodstatnými prvky a teprve poté se vyjádříme. My v parlamentu upřednostňujeme jasná kritéria o tom, zdali se jedná o normativní nebo nenormativní akty. Ale dobrá, můžeme přistoupit k dalšímu bodu, bod číslo 15, eh, delegace do Indie. 13. Cesta delegace do Indie. Proběhla již tato cesta pod vedením eh, našeho kolegy, místopředsedy Pavla Zalevského, jenž není momentálně přítomen. Máme již zprávu z cesty? Ano, Zpráva o průběhu pracovní cesty je obsažena ve vašich materiálech, takže k tomu nemám co dodat. Já jsem se cesty nezúčastnil. Máte připomínky ke zprávě o průběhu pracovní cesty? No Zdá se, že zde není přítomen nikdo z členů delegace. and uh, also the member of the A byli tam také členové delegace pro vztahy s Indií, konkrétně paní McIntyre. Takže Vezmeme eh, na vědomí zprávu o průběhu pracovní cesty. Ještě jsem zapomněl oznámit termín pro předložení pozměvacích návrhů předchozímu bodu, eh, totiž eh, k bodu 12 statistika týkající se zahraničního obchodu. Termín pro mm, pozměvací návrhy je čtvrtek 5. prosince do 18. hodiny. Well, we come. Tím jsme uzavřeli vše, co jsme měli probrat před výměnou názoru s komisařem de Guchtem, který bohužel nemohl dorazit dříve než eh, ve stanovený čas, takže máme hodinu přestávky. Ale prosím, vraťte se za hodinu, protože to, co nám pan komisař de Gucht dnes řekne, je velmi důležité. Bude se vyjadřovat k ženevské k Ženevě a e, kole e, vyjednávání Doha a smlouvě i typ. Takže uvidíme se za hodinu.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

nebo být zmást.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

Kolegové, dámy a, ta, dámy a pánové, budeme pokračovat v práci. Pan komisař de Gucht je mezi námi. Dovolte, abych ho přivítal, poděkoval mu za to, že je znovu připraven vystoupit před naším výborem a předám mu slovo. Podle naší dohody se tato výměna názorů bude týkat dosud neuzavřených eh, klíčových otázek týkajících se právních předpisů, ale možná by nám taky něco řekl pan komisař o Ukrajině a o jednání VTO a o jednání v Doha. Okay. Okay, I'm, um, I'm ready to do so. I mean, uh, to... Ano, já jsem připraven poskytnout vám informace o Ukrajině a VTO. Deset poslanců Evropského parlamentu bude v Indonésii, takže nevím, kdo to tedy bude, ale viděl jsem, že tam bude deset poslanců, samozřejmě vy, Nyní máme text ke všemu. O facilitaci obchodu, usnadňování obchodu s omezeným počtem závorek, ale pořád jsou tam ještě v tom textu závorky. Když se ale pozorně na ty závorky v textu podíváte, tak tam nejde o nějaké principy, jsou tam určité technické otázky, ale ty jsou zatím ještě v závorkách, aby tam pořád ještě byla zachována určitá jednací síla. Takže je to velmi známá technika v politice, takže nejde o nějaké principiální otázky. Když bude všechno ostatní vyřešeno, tak je snadné tyto závorky odstranit a nebude s tím žádný problém. Pak máme text o dalších kapitolách a také o bezpečnosti potravin. Ale o tom textu o bezpečnosti potravin zatím dohoda není. A jde tam o následující. Indové žádají o další výjimku ze zemědělské disciplíny a podporuje je historická G20. A američané jsou nejvíce proti. Původně tedy byly nejvíce proti, ale teď se už poměrně přiblížili a my jsme si určitou chvíli mysleli, že bylo dosaženo dohody, že se ta současná situace prodlouží o další čtyři roky. A budou platit horizontálně disciplíny, ale v podstatě to ještě ponechá určitý prostor pro diskriminaci v uvozovkách. Nicméně byla to velmi křehká rovnováha a nyní se zdá, že Indové žádají ještě více a budeme muset počkat až do zítřka až se sejde kabinet, abychom zjistili, jak to teď s těmi Indy vypadá, takže musíme počkat eh, na výsledky jednání kabinetu v Dílí zítra. Za třetí o TRQs. To bylo také téma, které jsme museli řešit vzhledem k tomu, že jsme dosáhli dohody u všeho ostatního a zdá se, že i zde jsme dosáhli dohody. Tam eh, byl ještě problém s Japonskem. Japonsko se teď přidalo k těm, kteří jsou připraveni přistoupit na tu hru. A teď vlastně jde o to, že budeme mít dohodu u těchto tarifních kvót. Jedná se například o rozšíření kvóty o 50 tisíc tun pro Brazílii, to je jen příklad. A když to tedy Brazílie nevyplní, tak jde o to, že LDC by měli prioritu, aby to doplnili. To znamená množství za velmi nízký tarif nebo někdy nulový tarif, tak ty méně rozvinuté země by tedy měly preferenci, aby to doplnili. Čína k tomu není ochotná, protože oni eh, jsou proti tomu, aby byli považováni za méně rozvinutou zemi. Japonsko by k tomu mohlo tedy přistoupit. Eh, Japonsko teď s tím tedy souhlasí, takže zbývá pár dní do Bali. Musíme říci, že to nevypadá moc špatně. Spojené státy řekly, že nechtějí jednat na Bali. Budeme muset jednat na Bali. Ale je to věc, která je technicky proveditelná Protože odstranit ty závorky, jakmile dojde k politické dohodě o bezpečnosti potravin, možná to bude znamenat další bezesnou noc pro naše úředníky, ale pro dobro planety, proč by to neudělali. Takže tak to vypadá v současné době. V následujících hodinách uvidíme ještě, jak se to vyvine. Může se to změnit z minuty na minutu ale myslím, že jsme nikdy nebyli tak blízko dohodě, která je podle mě velmi důležitá v rámci VTO, jako jsme tedy teď. Pokud jde o dohodu o informačních technologiích, tak tam to neprobíhá příliš dobře, protože Čína přišla s dalším seznamem věcí, které chtějí vypustit a když se podíváte na ten seznam, tak odstraňují všechny věci, které jsou pro ně citlivé a ponechávají tam produkty nebo dodávají tam ještě produkty, které jsou citlivé pro nás, takže o to nejde. Já si myslím, že asi tam eh, se na Bali nedohodneme, je to také součástí oficiální agendy, ale doufáme, že se to tam probírat nebude. A pokud jde o TISA, tak eh, diskuse pokračují. a Čína by do toho ráda přistoupila, ale my musíme požádat Čínu o vysvětlení, jaké jsou jejich cíle, jaké je jejich stanovisko, než se vyjádříme, zda můžeme nebo nemůžeme přistoupit na to, aby se do toho zapojili. V zásadě si myslíme, že je to dobré, aby byly součástí diskuse, ale musíme dostat určité záruky z jejich strany, že tedy budou hrát podle pravidel. Takže to se týká Bali a s tím spojených problémů. Za druhé Ukrajina. Ukrajina velmi jasně řekla, že chtějí odložit podpis eh, asociační dohody ve Vilniusu, a tedy dohody o volném obchodu. To je věc, která se podle mě do Vilniusu nezmění. Aspoň to je můj pocit. V Kijevě i v dalších městech byla opravdu ostrá reakce. Já si myslím, že teď je opravdu obtížné mít jasnou představu o tom, co se děje. Je jasné, že Rusko na ně vyvolává velký tlak, finanční tlak. A oni jsou ve finančně obtížné situaci. Prostě nemáme peníze na to, abychom je dali na stůl a i kdybychom je měli, tak bychom si mohli klást otázku, zda je to opravdu ta nejlepší možná investice. To už je tedy jiná otázka. Už jsme jim pomohli s tou půjčkou u Mezinárodního měnového fondu. Taky jsme je rozšířili o 651 milionů eur. Ale je na Ukrajině, aby vytvořila podmínky pro to, aby dostala takovouto půjčku. To souvisí s transparentností a se všemi podobnými věcmi. Mezinárodní měnový fond má vždycky určité podmínky a my jsme říkali, že jsme připraveni proto, abychom udělali všechno, abyste dostali tedy prozatímní uplatňování této dohody. Ještě předtím, než bude tato dohoda ratifikována, poté, co bude podepsána, tak bychom mohli poslat žádost do rady. Víte, že podle meziinstitucionální dohody jsme se dohodli, že to neuděláme před ratifikací parlamentem, ale parlament bude mít vždy možnost říci, toto je výjimečný případ, takže můžeme jít do rady z návrhy. To je věc, která se bude diskutovat s parlamentem, to jsme tedy říkali, ale je jasné, že ten tlak ze strany Ruska v těchto uplynulých dnech je opravdu obrovský. Upřímně řečeno, To je ten důvod, proč zde není žádný podpis. Já jsem měl pocit, že bylo možné najít řešení pro případ Julie Tymošenkové. Tady ovšem jde o peníze a proto my řešení nemáme a upřímně řečeno, já si myslím, že bychom to ani neměli dělat. My jsme vytvořili podmínky, dali jsme jim přístup ke svému trhu. Já myslím, že to byla velmi velkorysá dohoda. Dokonce jsme chtěli prosadit i provizorní uplatňování této dohody, ale je na nich, oni musí přijmout svrchované rozhodnutí, co chtějí dělat, co dělat nechtějí, takže tak tedy vypadá současná situace u těchto dvou otázek. Pak mám ještě další věci, o kterých bych chtěl hovořit. Mám pokračovat hned, okamžitě? Takže teď si vezmu papíry, abych eh, to měl opravdu všechno technicky správně. Pane předsedo, myslím se, že je to důležité zasedání. Možná je to naposled, co máme příležitost diskutovat o celé řadě věcí, které jsou zatím ještě otevřené mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí. První je návrh na řízení o finanční zodpovědnosti, které se týkají řešení sporů investorů. To je ze systémového a institucionálního hlediska Vypadá to tak, že je to otázka institucionální rovnováhy. Jsem ráda, že parlament souhlasí s přístupem komise v této věci. Tento návrh eh, se týká také politiky investic Unie. Nicméně rada má úplně odlišné stanovisko než komise a rada a parlament. Musíme být ale pragmatičtí a musíme pracovat na kompromisu abychom zachovali institucionální rovnováhu a ochránili zájmy členských států. Byl jsem velmi rád, že ten první dialog byl konstruktivní a probíhají dále technické diskuse. Evropská komise je ochotná poskytnout veškerou podporu, abychom dosáhli politické dohody ještě před koncem tohoto mandátu parlamentu, to znamená někdy v dubnu takže zítra je další trialog. Já doufám, že bude rozhodující v tom, aby se tato věc posunula ku předu. Za druhé, Enforcement Regulation, nařízení o prosazování, potřebujeme, aby to bylo rychle přijato, aby EU byla v lepší pozici, aby mohla lépe prosazovat eh, svá práva v případě, že třetí země nebudou dodržovat pravidla, protože jinak by Evropská unie mohla být mezinárodně oslabena. Z těchto důvodů je důležité, aby toto nařízení obsahovalo konkrétní opatření, která budou realizovatelná a účinná. Unie se musí sama hájit. Nebudeme mít čas zahájit interní diskuze o těch opatřeních, která je třeba přijmout a proto Komise chce, aby to tam bylo jasně definováno, aby to bylo realistické. Vím, že byste chtěli rozšířit eh, působnost i na služby a já tedy chápu politickou logiku za touto žádostí, nicméně nemáme hned při ruce efektivní protiopatření v oblasti služeb. Než je dostaneme, tak to bude vyžadovat eh, vyšší harmonizaci služeb na úrovni EU, takže zde je politické dilema. Máme teď řešit otázku služeb? A nebo přijmeme to nařízení teď jako první krok a teprve začneme poté uvažovat o tom, jak lépe eh, posuzovat potřeby. Jako politik eh, si musím být eh, vědom toho, co je žádoucí, nicméně musím pracovat na tom, co je možné. Doufám, že chápete mé stanovisko a doufám, že se nám to podaří co nejdříve úspěšně uzavřít. Za třetí, já jsem se účastnil vaší konference o modernizaci obrany obchodu. My potřebujeme reformu, abychom posílili náš průmysl a připravili efektivní obchodní nástroje do budoucna. Jsem přesvědčen, že máme dobrý návrh, který se podle mě blíží té nejlepší možné reformě v tomto složitém poli. Pan Fielder předložil svůj návrh zprávy, který se někomu líbí, pro někoho je zklamáním. Ty individuální návrhy určitě jsou poměrně dobré, nicméně nemůžeme mít nový VTO plus přístup a proto při předkládání pozměňovacích návrhů prosím mějte na paměti tu křehkou rovnováhu návrhu komise a dívejte se na to taky realisticky a z hlediska proveditelnosti. Návrh, který bude upřednostňovat zájmy jedněch a zanedbávat zájmy druhých, asi nebude úspěšný. Pokud jde o ty pokyny, tak ty budou sdíleny a diskutovány s členskými státy a, a z výbory, potom budou zrevidovány a budou předmětem další konzultace mezi službami komise, než budou přijaty kolegiem. Dále nástroje pro veřejné zakázky. Tato iniciativa je důležitá ze dvou důvodů. Aby se otevřely trhy, aby nám pomohly tedy překonat krizi a abychom také získali větší důvěryhodnost. To může být obtížné i v bilaterálních jednáních a Potřebujeme páky, abychom dosáhli lepší rovnováhy v jednáních. Potřebujeme, aby třetí země právně měli zabezpečen přístup k veřejným zakázkám EU a abychom zabránili tomu, abychom neplatili něco na koncesích někde jinde. Komise je připravena diskutovat o detailech tohoto nařízení, ale potřebujeme jednací nástroj, s tím souhlasíme. Jsem rád, že hlavní frakce jsou připraveny připojit se k tomuto přístupu a doufám, že to získá co největší podporu a proto vás prosím, abyste hlasovali pro tento návrh. Uvedu jeden příklad, který je opravdu z života. Ze života. Já jsem byl minulý týden v Číně na samitu s Číňany a Číňané tento týden přijedou do Evropy, jejich premiér se sejde s 15 členskými státy EU a s jedním nečlenským státem a budou jednat o obchodu a o investicích. Já jsem napsal dopis svým kolegům, ministrům obchodu, tak jim říkám jasně, že by se měly držet stranou toho, co je výlučnou kompetencí Evropské unie. Ale musím vám říct, že problém mám s tím, že Číňané bez mrknutí říkají, děláme to proto, abychom podpořili evropskou integraci. A já to myslím opravdu vážně. Pokud velmi brzy nepřijmeme rozhodnutí ohledně nástroje veřejných zakázkách, tak ho nikdy mít nebudeme. Číňané mají takovou politiku, že hovoří o individuální, na individuální bázi, bilaterálně a také se skupinami členských států, mluví s nimi o otázkách, které jsou v naší kompetenci a bude to mít dopad na přijímání rozhodnutí v Radě ministrů. Už rozhodně nesmíme ztrácet čas v této věci. Tady jde o něco, co je opravdu zásadní. Je to opravdu zásadní. Nemůžeme souhlasit, aby tímto způsobem se země snažili rozbít náš vnitřní trh a, a narušit naše výlučné kompetence. A konečně bych rád řekl pár slov o ochraně investic, abychom reagovali na to, že je to začleněno do našich obchodních dohod. Tyto obavy nejsou nové, musíme zajistit odpovídající ochranu investorům EU. Tento systém je třeba vylepšit a jeho třeba vylepšit alespoň tedy ze dvou důvodů. Za prvé, aby se zajistilo, že ochrana investic nebude zneužívána a aby se také vytvořila větší transparentnost v tomto systému. Takže ano, musíme celý systém přehodnotit, ale zároveň musíme zajistit, že naše investoři budou chráněni proti diskriminaci a své volným rozhodnutím. Proto komise pracovala na tom, abychom přehodnotili svůj přístup k ochraně investice. Budeme přesnější, pokud jde o standardy ochrany Budeme se snažit eh, regulovat eh, toto nediskriminujícím způsobem a chceme, aby to bylo všechno řešeno maximálně transparentně. Bude důležité vést dialog v této věci. První technické jednání proběhlo včera a já bych eh, vás také rád upozornil na informační dokument, který vypracovala komise, kde se uvádí, jak by měl vypadat ten zlepšený systém ochrany investic. Rád bych také zdůraznil, že už jsme dosáhli velkého zlepšení starého systému v jednání s Kanadou. A to určitě znamená, že i nadále budeme pracovat na této otázce i tedy v úzké spolupráci s vámi. To je zatím z mé strany vše. Děkuji. Děkuji, pane komisaři. Pohovořil jste tady o všech hlavních legislativních složkách, kterými se nyní zabýváme. Tři z nich mají zaplnit prázdné místo, které existuje v, našich, v naší politice obchodních investic a to jsou veřejné zakázky, kompenzace za ochranu investic a nařízení o vynucování. Já sdílím váš názor, že e, toto jsou klíčové oblasti a e, že bychom e, měli se snažit dokončit tyto legislativy do konce volebního období. E, jak víte, tak e, zítra se bude hlasovat o zprávě pana Gaspariho o veřejných zakázkách. Podle mého názoru jde o vyváženou zprávu a doufám, že e, zítra bude přijata, což bude což bude projev vůle Evropského parlamentu pohnout se z místa a dosáhnout pozitivního výsledku. Pokud jde o nařízení o e, vynucování, tak e, první trialog e, dopadl pozitivně. Parlament trvá na rozšíření oblasti působnosti na některé oblasti a mechanismy a zavázali jsme se, že přijdeme s alternativním návrhem, který bude tedy představovat jinou možnost než pozměňovací návrh přijatý v tomto e, výboru a čekáme na reakci Rady a komise. E, nejsme připraveni zkrátka e, upustit od všech návrhů, ale chceme, aby Rada a komise naše návrhy zvážila. Doufám, že nakonec dosáhneme kompromisu, který bude eh, pro všechny strany únosný. Eh, k tomu eh, ISIS a souvisejícím kompenzacím. První trialog už proběhl a já ho nehodnotím tak pozitivně jako patrně vy. Myslím si, že Rada zastává velice zpátečnickou pozici a měli bychom se vynasnažit abychom prosadili eh, komunitární přístup, eh, v němž komise má reprezentovat eh, zájmy Unie. Pokud jde k té, o TDI, tak víte, že tu stále zůstávají rozdíly v názorech. To je jiný případ, protože tady už existuje nařízení, takže jde o revizi nařízení. a k ochraně investic. Jak víte, tak tady eh, je velice dobré načasování protože vyjednávání s Kanadou eh, jsou uzavřena, už máme řešení, eh, vyjednáváme se spojenými státy a Japonskem a potřebujeme eh, společný přístup k, té, k těmto problémům. Já osobně vítám váš přístup, sdílím váš názor, ale tady v parlamentu stále ještě panují rozdíly takže eh, otevírám diskuzi. Jako první dávám slovo eh, Danielu Kasparimu. Vážený pane komisaři, moc vám děkuji za dnešní příležitost k výměně názoru. Já bych se chtěl krátce zmínit o čtyřech tématech. První z nich je e, Bali. E, já jsem velice vděčný, že vy osobně i vaši spolupracovníci v komisi jste do toho investovali velké úsilí, abychom v Bali dosáhli úspěchu, protože víme, že VTO nutně potřebuje velký úspěch a až se e, vrátíme z Bali, tak doufám, že e, budeme mít za sebou nějaký úspěch v oblasti e, v oblasti usnadnění obchodu. Takže děkuji, že se takto angažujete. Za druhé, myslím si, že všichni víme, že když nakupujeme, a jsou, tak jsou nás postihuje eh, téma eh, Timošenko na Ukrajině a samozřejmě Rusko vyvíjí na Ukrajinu tlak a nejde jen o politický tlak, je to také téma pro zahraniční politiku, ale čím dál více, více Rusko používá k tlaku eh, svou obchodní politiku, a neustále porušuje rámcová pravidla VTO. A já bych byl vděčný, kdybychom projevili evropskou solidaritu, eh, abychom se postavili eh, iniciativě eh, Ruska, mluvím tady například o tom o litevských vozech a abychom na summitu v pátek i nadále projevovali součinnost s zeměmi východního partnerství, abychom jim projevili porozumění abych, a v oblastech omezování obchodu nebo sankcí ze strany Ruska, eh, tak to jsou zjevná eh, porušení pravidel a my bychom měli dělat, co je v naší moci, abychom, tyto země, abychom těmto zemím střední a východní Evropy pomohli. Za třetí, eh, potom eh, řeknu k těm ostatním tématům eh, souhrně, že musíme zajistit, abychom, aby žádná problematika už nepřišla na zmar, abychom všechno dokončili v prvním čtení a všem těmto legislativám přeji e, úspěšnou proceduru prvního čtení, aby toto téma bylo už konečně vyřízeno, ale samozřejmě víme, že Rada v těchto otázkách není příliš flexivní. E, jak víme, tak e, v radě se věci příliš nehybou, nicméně za naši frakci můžu říci, Eh, že chceme eh, dokončit eh, prv, chceme úspěšné první čtení, aby se to nemuselo řešit dále po evropských volbách. A dále eh, řešení sporů ohledně investic mezi státy, tak eh, tady eh, se konal technický briefing, já jsem se ho bohužel osobně nemohl, nemohl zúčastnit, ale byli tam moji spolupracovníci a podle nich byl velice dobrý a bylo mi sděleno, že to bylo neobyčejně kvalitní setkání, takovéto technické briefingy se ještě předtím nekonaly a bylo by dobré, kdybychom se mohli dále pustit touto cestou, abychom mohli sdílet také technické otázky a já tedy děkuji svým kolegům, kteří tam včera byli a bude dobré, když naš, když kvalita setkání mezi parlamentem a komisí zůstane i nadále na této úrovni. Takže děkuji za eh, dobrou eh, výměnu názoru a to je z mé strany vše. Děkuji. Eh, děkuji mnohokrát. Teď Bernd Lange. Děkuji. Mnohokrát, pane komisaři, tři oblasti eh, investice do státu, eh, tak tam byla včera velice konstruktivní schůze, ale eh, navzdory tomu se musíme ještě v parlamentu zamyslet nad tím, jak se postavíme vůči veřejnosti. Jde o to, jak vlastně bylo dosaženo eh, dohody eh, CTA, to je jakýsi zlatý standard pro eh, Evropskou komisi a já jsem měl trošku jiný dojem, protože v dokumentech v jednání o TTIP bylo jaksi všechno naopak. Takže otázka zní, eh, vidí to komise takto a chce dále takto pokračovat, anebo chce TTIP ještě nějakým způsobem měnit? Eh, druhá otázka, to je to eh, TIS a tady je zapotřebí eh, silné legislativy. Já jsem byl poněkud zklamán zprávou kolegy Filnera, protože eh, ty věci, které tam stojí, eh, jako je rozšíření doložky o obchodování nebo pravidla o menším clu, tak to je otázka, jestli to k něčemu povede. A myslím si, že náš stínový zpravodaj ještě něco udělá pro to, aby eh, to urychlil a také pozměnil v kontextu eh, evropských voleb. A třetí otázka, eh, pane komisaři, ta legislativa, o které jste nemluvil, protože ještě není na stole, tak to je otázka konfliktních surovin. Do konce roku jste chtěli představit legislativu ohledně konfliktních surovin a teďka si myslím, že se to asi posune na únor nebo březen takže to už se dostáváme na konec našeho legislativního období, což je politování hodné, protože my jsme tady o tom diskutovali velmi intenzivně i ve vztahu se spojenými státy a jejich zákony a také s průmyslovým sektorem, který potřebuje vědět, co má dělat. Takže eh, já se ptám, proč jste ten termín nedodrželi. Děkuji. A eh, nyní promluví zástupce zelených Karl Schlitter. Eh, děkuji, já mám dvě otázky. Eh, první z nich je krátká, eh, týká se rozsudku v případě síl a tady potřebujeme ještě nějakou výjimku v oblasti managementu zdrojů. Jaký je váš plán, jak budeme postupovat dál? Nařízení je jasné, ale budeme možná některé části muset pozměnit Eh, nařízení eh, o obchodu s tulení eh, bylo citováno na VTO v pondělí a říkalo se tam ano, etické odůvodnění zákona je v pořádku, ale my nechceme čekat, až schválíte výjimky pro Inuity a pro zprávu zdrojů, protože to by bylo prospěšné, to by jaksi neférově posloužilo Grónsku a Evropě, tato malá výjimka. Možná jste ještě nečetl odůvodnění toho rozsudku, nicméně chtěl bych se vás zeptat na situaci. A dále se ptám na, té, na TTIP. E, vy jste tedy měli v pátek schůzi, kde jste se zabývali komunikačními e, problémy a já bych byl rád, aby parlament obdržel všechny informace, e, které na té schůzi zazněly. Takže jaké informace tam zazněly, mohli byste je prosím všechny předat parlamentu? A potom také proběhla vaše druhá schůzka s Američany a ti e, podle všeho e, představili dva nebo tři dokumenty. A e, jak vlastně diskutujete s Američany? Jak budete informovat veřejnost? Jak budete informovat Evropský parlament nebo kongres? tak, aby v budoucnu e, tyto e, dokumenty byly předány e, příslušným legislativním orgánům. A můžete říci něco nového k otázce ISDS v této dohodě, tak, aby to nepodkopávalo naše nové zákony? Protože to, ty, ty probíhají paralelně s touto dohodou. A Samozřejmě eh, je tu zapotřebí určitých záruk a eh, prostoru pro eh, rozhodovací orgány. Děkuji. Vy už nejste členem tohoto výboru, nicméně jste tu vítán. Dávám slovo dalšímu řečníkovi. Vy jste tu hovořil o několika eh, věcích, o dohodě o informačních technologiích a vzhledem k tomu, že eh, čínské úřady odmínají, tak myslíte si, že eh, ostatní strany budou pokračovat v jednání bez ohledu na to? A co myslíte, že se budou snažit dělat? A pokud budou nějak dále komunikovat s Čínou, bude, jak myslíte, že bude Čína reagovat? A vzhledem k tomuto čínskému stanovisku, e, myslíte si, pane komisaři, že si z toho můžeme vzít nějaké ponaučení pro dohodu o obchodu a službách? A konečně k Singapuru. Mě by, zajímala, mě by zajímal nějaký časový e, harmonogram e, v aktuální podobě. Myslíte si, že dosáhneme dohody v roce 2014, anebo to bude zpomaleno těmi hovory o investicích? Děkuji mnohokrát.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 z pléna, s tím, že další je Maria Korea, EPP. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, především vám děkuji za to, jak jste schrnul současné události. Chtěla bych vám také říci, že možná mě chybilo, že se zde nehovořilo o obchodních vztazích s americkými zeměmi. Proto dovolte, abych položila několik otázek ale to není na pořadu jednání, říká předseda Latinská Amerika, takže prosím stručně. Pokud jde o Mercosur, tak bych vám ráda řekla, že na, led, na lednové schůzi byl přijat jasný politický závazek, že začne výměna nabídek, tak mě by zajímalo, zda nás můžete informovat o současném stavu výměny těchto nabídek. Kdyby některá ze zemí Mercosuru neměla stejnou pozici, pokud jde o postup jednání, zvážila by komise možnost eh, dát těmto jednáním větší flexibilitu, aby se odblokovala současná situace a aby se umožnil postup jednání různou rychlostí. A potom mám zde otázku, která se týká Argentiny. Zdá se, že španělská a argentinská vláda dosáhly tento týden předběžné dohody o vyvlastnění ropné společnosti Repsol. A mě by zajímalo, zda nám můžete předložit takové nějaké první hodnocení této záležitosti a říci, že jestli si myslíte, že když to bude dobře vyřešeno, že tím bude odstraněna další překážka hm. jednáním. Pokud jde o Mexiko a Chile, víte, že tento výbor nedávno hlasoval o ústní otázce, která bude debatována na příštím plenárním zasedání a dnes do, odpoledne také na schůzi koordinátorů. Týká se to vztahu EU a Chile a taky bych se vás ráda zeptala, zda byste nám nemohl říci, jak se komise dívá na možnost provést rychle tuto modernizaci. Děkuji, Mario. A teď jsem zapomněl na Helmuta Šolce. Prosím, Helmute. Já přesto děkuji, pane předsedo, za eh, možnost se stručně eh, dotázat. Moje otázky jsou obdobné jako kolegu, zejména mě zajímá problematika investor to stay, investor to state Helmute, říká předseda, máme už jen 10 minut, musím ještě udělit slovo panu komisaři, který byl zahlcen spoustou otázek, takže prosím o stručnost, eh, jinak budeme skutečně v potížích dosud, myslím, jsem mm, neudělal nic nesprávně. Eh, takže ISTS je otázka, jak eh, mm, jej zahrnout nebo jaké jsou skutečné pozice partnerů eh, v rámci vyjednávání, dále Kanada a otázka SITA. Samozřejmě, že jsme tuto kapitolu zahrnuli <laughs> do jednání TTIP. Takže myslíte si, že je to skutečně nutné, aby tato problematika eh, investic byla zahrnuta, anebo si myslíte, že všechny ty nástroje, které máme k dispozici, jsou dostačující? A jaké byly odpovědi Číňanů a Japonců během posledního samitu ohledně tohoto problému bilaterálního eh, bilaterální obchodní spolupráce. Takže jaká je reakce Čínsk amerických, čínských zástupců a japonských zástupců. A nakonec VTO. Pokud jsem to pochopil správně, tak přístup ze strany USDA v rámci VTO byl velmi negativní nebo pesimistický. On eh, vyjádřil, že není naděje, že by se kolo vyjednávání v Doha eh, posunulo vpřed. Co chce komise EU učinit, aby dospěla eh, k pozitivnímu výsledku v dalších týdnech? Co může komise učinit? Děkuji. Dalším tazatelem bude pan Martin SND. Děkuji, já se omezím na jednu otázku vzhledem k času. Eh, jak víte, pane komisaři, eh, smlouvy jsou neutrální, pokud jde o eh, vlastnictví veřejné a soukromé, ale mm, říká se, že podle toho, co již bylo vyjednáno v sítě a o čem se jedná v TTIP, a pokud jde o urovnávání sporů, tak když členský stát usiluje o výběrové řízení, například v oblasti zdravotnictví a nastoupí nová vláda, a tak může opět tu doménu nebo tu oblast přesunout do e, státního e, vlastnictví a tím pádem se to, ta privatizace stává jednosměrnou, e, jednosměrným procesem. Vnímáte to taky tak? Uvedu konkrétní příklad. V této chvíli v Anglii a Walesu existují na, eh, právní předpisy o privatizaci zdravotnictví. Všechny ostatní strany, když se dostanou k moci, eh, tyto oblasti chtějí zase zestátnit eh, ale tvrdí se, že například kdyby kanadská společnost využila předpisy CITA e, usilovala o tyto soukromé kontrakty a získala je, tak už e, je nelze převést zpět do veřejného sektoru e, z důvodu právě těchto dohod, protože pak je možné žádat kompenzaci nebo odškodnění za změnu právních předpisů nebo v důsledku změny právních předpisů. Děkuji. Erik Žado. Dvě stručné otázky, pane komisaři. Za prvé, jak se díváte na spojenectví, které vzniká v kongresu, aby nebyl umožněn rychlý postup eh, ohledně transpacifického partnerství. Nicméně eh, byla to americká priorita mnohem více než transatlantická smlouva. Za druhé, eh, věříte, to vaše rozhodnutí, které přijmete příští týden ohledně antidumpingu na čínské fotovoltaické panely. Salvatore Jakolíno poslední. Děkuji, budu velmi stručný. Komisař apeloval na náš smysl pro realismus, pokud jde o priority na našem pořadu jednání. Takže Jedna z otázek, eh, kterou jsem chtěl položit, eh, tak ta už zazněla, to znamená, zda máme informace, které se týkají dohody mezi EU a Singapurem. Já jsem stínovým zpravodajem za EPP pro tuto záležitost. Druhá otázka, prosím pane předsedo, nekřičte po mně. Zítra schválíme usnesení o obchodních vztazích mezi EU a zeměmi Euromedu, takže znovu apelujeme na realismus, na smysl pro realismus. Můžete mě říci, pane komisaře, jaké máme zprávy o hodnocení dopadu dohody mezi EU a Marokem, která byla schválena v únoru roku 2012. Týkalo se to obchodní výměny v oblasti zemědělství a rybolovu, takže máte tam nějaké informace, které mohou být nabízeny, nabídnuty k našemu uvážení poté, co byla provedena studie dopadu. Děkuji, pane předsedo. Dobrá, děkuji vám a nyní uděluji slovo komisaři. Chci ještě oznámit, že musím odejít za 10 minut a nahradí mě místo předseda eh, Janik Žado a pan komisař má 20 minut. 20 minut, aby zodpověděl všechny tyto otázky. Děkuji vám předem, pane komisaři. Já si pak obléknu sako, když se sem posadíte. Obléknu si sako na vaši počest. Takže děkuji, pane předsedo. To byla spousta otázek. Dvě se týkaly SITA, jestli je to zlatý standard. My mám za to, že v rámci SITA jsme se dostali již daleko, ale neměl bych problém s tím posunout se ještě dál, protože je to také určitý proces učení. Eh, vidíme v celém světě ohledně ISIS eh, různý vývoj, eh, například Philip Morris a v boji proti Austrálii, tam se věci rychle mění. Takže jsme ochotní zajít ještě dále, budou-li na stole dobré návrhy. Davide, Eh, ohledně eh, veřejného vlastnictví eh, to musím ověřit, ale určitě to není záměr. Nemám tady text smlouvy, ale určitě to záměr není. Ten politický prostor by měl umožnit pohyb oběma směry a je zjevné, že je právem většiny měnit to, co bylo dohodnuto za předchozí vlády. To je podstata demokracie. Pokud jde o konflikt, respektive kde a proč potřebujete ISIS v těchto případech, například ve vztahu k USA, poněvadž v rámci obchodních dohod podle amerického práva tam není možné vést proces před normálním soudem. Je nutno eh, nalézt řešení. To znamená, evropský podnik nebude mít možnost obrátit se na americký soud, s procesem nebo s žádostí o zahájení proces na eh, základě dohody TTIP. TTIP. To je situace, kterou zde máme. Politicky vzato je velmi obtížné, když diskutujete s rozvojovými zeměmi, abyste řekl, v každém případě budeme potřebovat ISDS, jinak už eh, tady nemáme zájem. Další otázka týkající se řešení sporů a konfliktu, konfliktních surovin. S tím samozřejmě můžeme přijít velmi rychle do parlamentu, ale hodnocení dopadu vyžaduje více času. A to není na nás. Já jsem zaznamenal řadu dalších otázek. My jsme už odpovědi předložili a doufám, že velmi rychle dostaneme eh, zelené světlo. A došlo dokonce k dohodě s předsedou komise, že i když nebudeme schopni 18. prosince eh, to předložit ještě kolegiu eh, komisařů, tak to uděláme v každém případě začátkem příštího roku. To bude výjimka z pravidel komise eh, která teda zapovídá další dohody po novém roce, ale v tomto případě platí výjimka. Ale musíme tedy vyčkat zelené světlo od, na základě hodnocení dopadu dále obchodování nebo nařízení o obchodování stulení, e, musím se přiznat, že jsem si zatím nepročítal e, rozsudek Evropského soudního dvora. Jedná se o spor VTO, ale pokud vím, vy už ano, bylo by asi záhodno, abych si to pročítal také, protože nemusíme nutně věc vnímat stejně. Promiňte, to nebyl Evropský soudní dvůr. To byla otázka řešení sporů v rámci VTO. Ať už eh, jde o jakýkoliv eh, soud, eh, říká komisař, já věřím vám, ale ještě více věřím sobě, takže já se na to podívám. Páteční setkání, to bylo setkání na technické odborné úrovni, já jsem nebyl přítomen, nebyl tam nikdo z politiku, bylo to čistě technické setkání ani jsem vlastně o tom nevěděl, protože každým dnem se tady koná stovka eh, různých zasedání v komisi, ještě více na eh, úrovni parlamentu, takže to skutečně bylo odborné zasedání a nesouvisí s informační politikou jako takovou. Se Spojenými státy americkými diskutujeme o tom, jak přesně uspořádat nebo zařídit mm, tu míru transparentnosti, na kterou máme nárok. Nespochybňujeme eh, o tom, eh, nespochybňujeme, že vás musíme informovat, že potřebujete stejnou transparentnost jako eh, rada, to jsme dali američanům jasně najevo. Otázka není zda, ale jak to prakticky zorganizovat. O tom stále vedeme diskuse Eh, s cílem dosáhnout řešení. Oni se velmi obávají určitého prosakování informací, porušení um, důvěry a utajení. To je určitý problém, ale parlament uh, bude mít informace, které potřebuje, to znamená stejné informace jako rada. Promiňte, potvrzujete, eh, že eh, ze strany USA došlo k určitému tlaku na vás, abyste eh, nepostupovali dokumenty USA dále členským zemím, protože v novinách byly otištěny články na toto téma, že došlo k dohodě mezi komisí a USA o tom, že nebudete postupovat nebo informovat členské státy o negociačních dokumentech mezi vámi. Víte, když se díváte na televizi, posloucháte rádio nebo čtete tisk, tak eh, tam objevíte eh, lecos a zejména hlavním cílem novinářů je objevit někde nějaký skrytý nátlak. Já se necítím být pod tlakem. My nalezneme určitě co nejdříve řešení, které nám umožní jednat tak, jak jednat máme a dělat to, co dělat máme to budu rád, když odejdu z politiky, když už nebudu tento tlak mít. To je něco, eh, co rád postrádám. Dále zde padla otázka eh, po eh, reakci Japonska a Číny vůči ISIS. ISDS. O tom se vůbec nehovořilo. Dále Singapur. Doufáme, že v únoru nebo do března 2014 vznikne i e, určitá úprava o investicích. To znamená, že parlament e, se toho ještě dočká a také bychom tam chtěli navrhnout ochranou doložku ohledně Singapuru, ale to asi k tomu asi dojde v době, kdy už parlament eh, nebude moci se k tomu vyjádřit. Eh, nejdříve to bude v únoru nebo březnu 2014. Dále Mercosur. Vždy jsem hovořil a hovořím nadále, že je na Mercosuru, aby nám sdělil, v jaké konfiguraci s námi chtějí vést eh, jednání. My tu volbu za nich neučiníme, je to na nich slíbili, že nám předají nabídky do konce roku, ne později než v posledním čtvrtletí, tak toto znělo. Oficiálně zatím jsme ale neobdrželi vůbec nic. Mohu vám říci, že brazilský minister požádal o osobní schůzku příští týden v Indonésii, takže mm, tak si zatím stojíme a je na nich, aby se rozhodli. Repsol. Ano, tady se eh, rýsuje dohoda, pokud jde o identifikaci Repsolu, ale podrobnosti k dispozici nemám o dohodě. Je to dohoda mezi Repsolem a argentinskou vládou. Je to soukromá dohoda, ale dosud nic nebylo sděleno a pokud vím, z toho, co jsem si o tom přečetl, je, že eh, představenstvo Repsolu to ještě musí schválit. Nemám žádné další informace, ale vím, že se tady zdá eh, rýsovat eh, dohoda. Pokud jde o Chile, v určité chvíli budeme muset revidovat naši dohodu o volném obchodu s Chile, ale to není na mém pracovním programu mezi tímto okamžikem a volbami evropskými. Asi stejnou otázku eh, lze položit eh, ze strany Mexika. Jde také o to, co se stane s TTIPem, protože je to provázané Mexiko i Čína, takže v této chvíli nehodláme předkládat žádné návrhy v této věci. Pak je zde další zajímavý eh, příklad toho, jak lze čeho si dosáhnout. Já nevnímám prohlášení punk jako velmi negativní. Proč to říkám? Protože toto prohlášení bylo učiněno ve velmi negativním prostředí to, co Punk dělá, je, že nechává všechny možnosti otevřené, aby se dospělo k dohodě. Konstatuje, že už nehodla opakovaně o věci vyjednávat. Je to diplomatické prohlášení, pan Pankr je diplomat, a to ale neznamená, že e, ustupujeme Bali. To velké riziko v této chvíli je podle mě velmi že velmi negativní pozice asi vzejde z, ze zasedání Rady ministrů v Indii. To je, myslím, to hlavní riziko věci. Pokud jde o fast track, To je americký problém. Víte, je na američanech, aby eh, požádali kongres o fast track, o eh, zrychlený postup. Eh, nelze sjednat dohodu ani transpacifický, ani tu naši jinak. V této chvíli to nemá dopad na jednání, na rychlost vyjednávání, ale k tomu dospějeme dříve spíš než později toto nastane, protože v určité chvíli budeme muset mít jistotu, že dojde k fast track, že dojde k zrychlenému postupu. Pokud tuto jistotu nebudeme mít, tak který vyjednavač bude ochoten vyložit všechny karty na stůl, když nevíte, v rámci jakého scénáře eh, tady vyjednáváte. Takže potřebujeme toto, tento zrychlený postup a to, co nejdříve. Dále hodnocení dopadu udržitelnosti na eh, dohody eh, o volném obchodu s Marokem a Tunézií. To už bylo dojednáno a e, další podrobnosti o tom budeme mít začátkem příštího roku, takže ubírá se to správným směrem, ale zatím k tomu ještě neexistuje žádná zpráva ani konečný e, rozsudek. Já si myslím, že jsem zodpověděl víceméně všechny otázky, které jste mi položili. Ano, promiňte ještě, jsem zapomněl na vaši otázku ohledně Číny a protidumpingových opatření bez ohledu na to, zdali eh, jsem optimistou nebo ne, neočekávám větší potíže eh, v radě v této věci, protože oni budou hlasovat vlastně o ústupové pozici, jakmile tamto původní aranžma už nebude existovat. Jde vlastně o eh, kvantitu, o množství, to znamená překročení 7 gigawatů ne, neočekávám potíže, ale samozřejmě musíme zaklepat na dřevo, protože nic není samozřejmé. Děkuji. Děkuji, pane komisaři. Je mým Eh, privilegiem uzavřít dopolední schůzi. Chci vám ještě připomenout, že zahájíme odpolední zasedání v 15 hodin a sice slyšením o provádění sociálních a environmentálních ustanovení dvoustranných obchodních dohod. Takže se opět sejdeme v 15 hodin a děkuji panu komisaři.